Estonsku, kterou si Estonsko zaslouží. Děkuji vám. Rozprava je nyní ukončena, hlasování proběhne ve středu. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu pořadu jednání jednominutové projevy podle článku 150 jednacího řádu. První na pořadu je paní Antonesku. Děkuji. V Rumunsku i v dalších zemích se objevují takzvané obchody se sny, kde se objevují náhrážky látek, které jsou prodávány a nabízeny a stávají se velkou jako hrozbou. A pokud nedojde k reakci evropských institucí, tato hrozba bude trvat. Dopad na zdraví tisíců lidí je v ohrožení. Existuje velké množství těchto látek rostlinného původu, které mají účinky podobné drogám. Tento nebezpečný jev se objevil v Rumunsku a může se objevit i v dalších členských státech Evropské unie je třeba zajistit další boj proti těmto drogám. Paní Plam. Micro. It's okay now? în românia se continuă. Děkuji, paní předsedkyně. V Rumunsku i nadále přijímáme nesprávná opatření, to se týká pravicové strany, která je u moci, je potlačována svoboda projevu a existuje návrh zákona, který se týká fungování státní televize. To je útok proti svobodě projevu v Rumunsku, protože tak tento zákon omezuje práva menšin a je v rozporu s mezinárodním právem. To je kritizováno nejen v Rumunsku, protože je třeba, aby i národní právo bylo v souladu s evropským právem a s mezinárodně akceptovanými soudem. Žádám Evropskou komisi a, Evropsk- a rumunské úřady, aby našli demokratické řešení, které umožní státnímu rozhlasu a televizi, aby fungovaly svobodně. Děkuji paní Alfáno paní předsedající. Prosím o okamžik strpení, říká řečník. Cadrebbe se in Italia una legge presentata ed approvata la scorsa settimana al Senato. Ano, Tohle by se stalo, kdyby Itálie nechala prosadit zákon, který byl schválen minulý týden ministerskou radou a prošel také v parlamentu. Tím by došlo k tomu, že bychom protiřečili článku 11 základních eh, práv. Tam stojí, že nikdo nesmí být oloupen o právo o informace a o svobodu mínění. Já jsem zde chtěla pouze dokázat, že evropské instituce musí reagovat na tu cenzuru, která zde ještě nikdy nebyla, ke které dochází. A nebo co se týče mafie. Mnohé se tam vyjasnilo. Ukázalo se také, že jeden šéf mafie se schovával v mém volebním okrsku, pan Nikos. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl hovořit eh, o regionální vládě ve severní eh, Irsku, kde je eh, teď otázka obrovské eh, obrovského penále, eh, co se týče přímých pladeb eh, farmářům. Já vím, že je třeba dodržovat práva, ale tady prostě jde o 3 miliony eur za pět let a já musím říct, že to je rozhodnutí, které je skutečně nepřiměřené a to v pravém slova smyslu všichni si uvědomujeme, jak to vypadá s rozpočtovými omezeními napříč Evropou a veřejnými zdroji. Já nevím, jak, kde je tedy pravda, ale každopádně farmáři se ničeho špatného s, nedopustili, rozhodně neumyslně. Děkuji, pan Sontekol. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl eh, se vrátit k tomu, co říkal předseda Buzek. Eh, hovořil o tom, že situace v Iránu je znepokojící Eh, ale to asi eh, nezvolil úplně přesné slovo, protože ta situace je katastrofická. Eh, demokratické síly jsou pronásledovány, náboženské menšiny jsou uvězňovány a každý den dochází k dalším exekucím situace je opravdu hrozná. Od posledního zasedání Evropského parlamentu došlo k tomu, že Evropský parlament se chtěl e, sejít s ministrem zahraničních věcí Iránu, ale jak se e, vlastně na takovýchto oficiálních návštěvách tváří, tváří v tvář e, vražednému režimu. Děkuji. Pan, pan Tudor. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, před několika týdny eh, víme, eh, jak to bylo ve Velké Británii s korupcí. Tady šlo o prince Andrewa a o e, vévodkyni z Yorku. A pak, když bylo všechno odhaleno, e, to, že dáma tvrdila, že e, byla opilá, nic nepomohlo. Je to skutečně technologický zázrak, ty skryté kamery. Měli bychom jim vystavět pomník Jinak bychom opravdu neviděli eh, celou řadu důležitých a zajímavých věcí. Před nějakými dvěma stylety eh, Napoleon někde ukradl eh, stříbrné hodiny, nicméně pak tento objekt eh, ponechal členu své rodiny. To eh, byla také do jisté míry eh, korupce. Korupce tady stále tedy kvete. Budu vás muset přerušit, pane kolego, váš čas vypršel. señora presidenta eh, quería aprovechar este. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl u této příležitosti zejména poblahopřát španělskému předsednictví a sice za úsilí při přípravě společného postoje týkající se Kuby a pro posílení vzájemných vztahů mezi Evropskou unii a Kubou. Týká se to samozřejmě také ochrany lidských práv. Zatím ta politika nebyla koronována úspěchem, také kvůli neústupnosti kubánského vedení. Kubánské vedení, jak víte, na začátku tohoto roku eh, mi zabránilo ve vstupu do země, když jsem samozřejmě s platnými vízy se eh, snažil o návštěvu Kuby. A proto si myslím, že kroky španělské vlády přinesly ovoce dříve, než jsme si mysleli. Ani pan Kos. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený parlamente, Nová pravicová maďarská vláda pana premiéra Orbána, která má v maďarském parlamentě ústavní většinu, vsadila na hrubý nacionalismus. Hned prvním zákonem nového maďarského parlamentu byl zákon o dvojím občanství. Tím se otevírá prostor pro to získat maďarské občanství, a to i pro příslušníky maďarských menšin v sousedních zemích, a to za výlučně na základě etnické příslušnosti. Tento zákon, který má výrazně teritoriální účinky, nechtěla maďarská vláda projednat se sousedními zeměmi. Je to hrubé porušení evropských principů přátelského soužití národů. Zcela otevřeně se v nejvyšších maďarských politických kruzích spochybňují závěry odpovídající smlouvy a také poválečné uspořádání Evropy. Je to pro Evropu při nejmenším varování. Podobné extemporade předcházely několika vojenským konfliktům na našem kontinentu. Děkuji. Děkuji a nyní pan Čvancis. Pan Nicolascu. mulțumesc, doamnă președinte. Potrivit ziarului... Děkuji, paní předsedkyně. Podle italských novin La Republika došlo k tomu, že některé pojišťovací společnosti začali účtovat přirážku některým státním příslušníkům zejména těm, kteří přicházejí z Rumunska nebo z Bulharska. A tito občané potom musí platit vyšší pojistné při uzavírání například pojistky na auto. Myslím, že podle vnitrostátní legislativy je potřeba uplatňovat zásadu nediskriminace podle státní příslušnosti. A proto bych se chtěl zeptat, jestli je možné takovou praxi považovat za něco, co je v souladu s evropskou legislativou. Děkuji, paní Jotová. Děkuji za slovo. Já jsem v plánu hovořit o Schengenu, ovšem je zde téma, které je velice důležité. Jde o Eurostat, který bude mít větší pravomoce, bude dohlížet nad rozpočtovými pravomocemi jednotlivých států. Bulharsko je první zemí, ve které dojde k takovému auditu. Samozřejmě je to i kvůli nedostatečné důvěryhodnosti našich statistik, které se dotýkají našeho rozpočtu. V posledních dnech došlo k zhoršení pozice Bulharska na mezinárodních trzích. Chceme posílit Eurostat a jeho pravomoce, ovšem myslím si, že bychom neměli poskytovat předběžné hodnocení jednotlivých zemí. To by mělo velice špatný dopad na imič dané země. Musíme mít k dispozici nejprve analýzy, zda skutečně došlo k nějakému zneužívání. Bulharská vláda samozřejmě, jak víme, nevedla nejkvalitnější komunikační proces komisí, ovšem myslím si, že by neměla být obětním beránkem této situace. Madam President, dear colleagues, the mass that occurred as a result of the... Masu masový protest, ke kterému došlo po prezidentských volbách 2009, byl pretextem iránského režimu v oblasti dalšího nátlaku, pokud jde o bojovníky za lidská práva. Na základě informací mnoha organizací, včetně Amnesty International, um, tajné služby a um, Rada strážců zvýšila uh, své působení a rozšířila své pravomoce v této zemi. I když došlo k, uh, k propuštění několika politických vězňů, zůstávají tam ještě pořád další vězňové. Po těchto demonstracích uh, došlo k mnoha výkonů trestu smrti v Iránu v posledních dnech a myslím si, že bychom měli vyjádřit naši solidaritu s iránským lidem. Nesmíme uh, se otáčet zády k porušování eh, lidských práv této země a v souladu s naším usnesení z ledna 2010 bychom měli podporovat aktivisty za lidská práva, poskytnout jim azyl a měli bychom rovněž trvat na moratoriu, eh, pokud jde o trest smrti v souladu s usnesením OSN. Děkujeme, paní Doc. Thank you. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěla zmínit své obavy, které mám s narůstající teroristické činnosti v severním Irsku. Možná, že jste někteří zaslechli o smrti pana Moffita, který byl zavražděn těmi, kteří jsou podezřelí z toho, že patří k loyalistickým paravojenským jednotkám. A byl zabit eh, na ulici během bílého dne a pachatele tohoto zbabělého činu zneužili toho, že je možné pořád porušovat zákon o Severním Irsku beztrestně. Policejní prezident v Severním Irsku uvedl také, že hrozba terorismu v Severním Irsku je nejvyšší za posledních několik let. Já doufám, že i ostatní kolegové se ke mně připojí k tomu, že je potřeba, aby obyvatelé Belfastu a celého Severního Irska se postavili proti tomuto násilí a vyjádřili své znechucení nad touto vraždou. A postaví se proti terorismu ve všech jeho formách. Děkuji, pan Texara. Děkuji, paní předsedající Jde o dohodu o volném obchodu, která byla uzavřena mezi Evropskou unii, Kolumbií a Peru. Tedy jde o zemědělské produkty, které jsou důležité rovněž pro velice odlehlé oblasti, zejména se jedná o cukr a banány. Znamená to, že tyto obě země dostanou eh, dobrý přístup a na oplátku pak eh, zde budou další země, které budou moci vyvážet produkty vysoké technologie. Věříme, že například Kanárské ostrovy, ale i další velmi odlehlé oblasti jsou tímto ohroženy. Kanárské ostrovy již ztratily velkou část svého obchodu s banány. Proto zde musíme přistoupit ke kontrole a musíme si dát pozor, aby tato dohoda Eh, nebyla něco, co půjde ke škodě našich producentů. Chci ještě jednou opravdu poukázat na obtížnou situaci výrobců banánů na Kanárských ostrovech. Děkuji, paní Bauer. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Chtěla bych hovořit o střední Evropě. Ezért az Európai Unió solidarit... Maďarsko, Československo, Slovensko, všechny tyto země byly vysoce poskozeny a proto je důležité, aby Evropská unie projevila svou solidaritu. Je třeba pomoci co nejdříve. Prosím o to, aby komise opravdu nasadila všechny papky páky proto, abychom mohli odstranit škody. Žádný členský stát není schopen sám zvládnout odstranění takto rozsáhlých škod. Další problém, na který chci poukázat, je diskriminace na základě změny eh, zákona o státní příslušenství na Slovensku. Podle tohoto zákona jsou lidé, kteří si požádají o dvojí státní příslušenství, tak tito lidé nebudou mít 18.7. přístup k určitým pracovním místům a to nezávisle na tom, z jaké země pocházejí. Například eh, nebudou mít přístup do státní služby, nebudou se moci stát státními úředníky a vlastně se to celé odůvodňuje bezpečnostním rizikem pro stát. My jsme přesvědčeni, že toto je naprosto nepřijatelné. Děkuji a nyní paní Tykau. Děkuji, paní předsedkyně. Jak víme, členské státy, parlament i komise se budou muset zabývat eh, dopravními sítěmi v Evropě a také eh, propojení se státy na východ od nás. Tyto dopravní sítě tvoří významnou součást strategie do roku 2020. Také ekonomická a sociální soudržnost Evropské unie závisí na zajištění interoperability těchto dopravních sítí. Potřebujeme mít mimo jiné rychlé eh, vlakové spojení, musíme zajistit rovněž splavnost eh, vnitrozemských vodních toků a proto eh, bych chtěl upozornit na to, že v příští finanční perspektivě měly být, by mělo být navýšení prostředků na tyto dopravní sítě a to z 11 na 20 Je potřeba zajistit spojení také z jihovýchodní části Evropy A já bych byl velmi rád, kdyby komise umožnila spolufinancování ve vyšší míře. Děkuji, pan Watson. Vážená paní předsedající, rád bych poukázal na Manipur a blokádu v tomto státu. Um, Dálnice, která spojuje eh, tento stát se zbytkem země, eh, byla zablokována od 12. čtvrtý. Bohužel asi k 2,5 milionu obyvatelů se nedostávají základní potraviny. Nemocnice eh, fungují opravdu jenom se základním personálem, asi hm, došlo k obrovskému nárůstu cen a mnoho dětí, především mladších 8 let, bylo postiženo nejvíce. Je to v důsledku eh, naga eh, mm, eh, menšiny a já doufám, že společně s naším parlamentem budeme žádat, aby došlo k uspořádání tohoto konfliktu a aby došlo k, k tomu, že speciální složky nebudou mít, mm, nebudou mít výjimečné pravomoce a aby došlo k vyřešení této humanitární situace, která je téměř stejně závažná jako v Gaze. Děkuji. Děkujeme, pan Dokeš. Elnök asszony, Magyarországon és a szomszéd... Děkuji. V Maďarsku a také v sousedním Slovensku eh, došlo k velkým povodním. Zároveň v obou zemích eh, se konaly parlamentní volby. A já bych chtěl zde zůstat u této paralely a vyjádřit se takovou sugestivní metaforu. Zatímco oblasti, které byly postiženy povodní, se dokázaly semknout tak současně zjišťujeme, že ty též země, a obě dvě země trpěly komunismem, a k těmto zemím patří do, i moje vlastní země Rumunsko. A vidíme, že tyto země to e, z určitého hlediska nedokáží. My musíme vyjádřit opravdu svůj sousit s postiženými povodněmi a Unie a parlament musí jim pomoci ze všech sil. Je důležité, že zde tedy došlo k volbám v Maďarsku a v Slovensku a já vyzývám parlamenty, aby podpořili potírání komunistických přežitků. Děkuji, paní předsedkyně. Komise připravuje zelenou chartu týkající se důchodů, aby zahájila debatu o těchto otázkách Hlavním cílem je vyřešit demografické a rozpočtové problémy, se kterými se členské státy potýkají a zohlednit tak, že dochází ke stárnutí populace a potýkáme se s velkým tlakem na národní rozpočty. Je potřeba, aby byl zajištěn, eh, zajištěna určitá slušná životní úroveň. Musíme si uvědomit, že důchodci představují soudržnou skupinu, eh, na kterou se obracejí některé politické skupiny a to jsou hlavní cíle této charty. Pan Mecaroš. Děkuji, paní předsedající. Vzpomínáme si na Tianonskou smlouvu, na podpis této smlouvy. Je to opravdový diktát. Vedlo to k tomu, že dvě třetiny maďarského státního území byly Maďarsko odebrány a miliony Maďarů se tímto způsobem dostali do ciziny na cizí území a nemohli se vrátit do své země. V nové Evropě musíme ctít historii a musíme se zasadit o to, abychom měli v Evropě společnou historickou budoucnost. Nesmíme Eh, samozřejmě pomýšlet na vrácení těchto odebraných území, to jistě ne, ale myslím si, že je důležité, abychom všem lidem i maďarským menšinám poskytli možnost žít svou vlastní kulturu. Nová vláda v Maďarsku se není rozhodla zavést dvojí státní příslušnost. To je symbolické gesto. Chce, aby maďarské menšiny v cizině mohly získat maďarské státní občanství. To není vůbec žádné nebezpečí, nikoho to nepoškozuje. Je to pouze občanské právo, které je tímto způsobem vykonáváno. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych chtěl zdůraznit úspěch, ke kterému došlo boj proti chudobě. Víme, že tento rok je rokem boje proti chudobě. Cíl eh, v této oblasti se týkal snížení o 20 milionů počtu těch, kteří jsou považováni za chudé a tento cíl byl schválen ministry eh, sociálních věcí. Tento kvalitativní cíl je považován za eh, hlavní cíl také nadcházejícího belgického předsednictví a příslušného ministra a já si myslím, že by to mělo být předmětem i naší diskuse tady v parlamentu. Paní Onkeling, tedy Belgická ministrině sociálních věcí, je odhodlána se bojovat eh, za snižování chudoby v Evropě a dosáhnout tohoto cíle, jakož i dalších cílů v sociální oblasti a postarat se o jejich institucionální řešení. Bez ohledu na eh, výsledek belgických voleb doufám, že belgické předsednictví bude velmi aktivně bojovat za dosažení těchto sociálních cílů. Děkuji vám. Pan Luar. Doamna președinte, anul 2010 a dus... No- Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. No, došlo k dalším záplavám na Dunaji, které způsobily značné škody celým komunitám. Proto bychom měli využít naše zdroje, abychom zmírnili tento dopad na obyvatele a podniky v okolí Dunaje. Mělo by to být zahrnuto do naší strategie, pokud jde o oblast Dunaje. Například v Rumunsku, v Konstanci došlo k obrovským škodám. Měli bychom opravdu věnovat větší pozornost ke všem těmto záležitostem spojeným s oblasti Dunaje. Tento návrh by měl být podpořen i inovačními postupy, které by zmírnili škody způsobené záplavami. Pokud k tomu nedojde, regiony budou trpět nejenom pokud je o obyvatelstvo, ale i o rozvojový potenciál a podniky regiony potřebují podporu, tak aby mohly dostat těmto novým výzvám a aby škody způsobené záplavami byly minimalizovány. Děkujeme. Děkujeme, pan Sekluna. Paní předsedkyně, já bych se chtěl vyjádřit k velmi důležité věci, která se týká základních demokratických práv. Je to svoboda projevu. Jako poslanec má mít právo informovat své voliče a parlament prostřednictvím médií. Ehm, maltský úřad pro média má zajišťovat právě svobodu tohoto projevu ve všech, eh, eh, ať už veřejnoprávních nebo soukromých médiích a má se postarat o vyváženost eh, vyjadřovaných názorů a není možné upírat někomu právo se vyjádřit. Bez toho jsem byl třikrát obviněn z porušování zákonu a moje příspěvky byly staženy. Myslím, že je to omyl, že eh, vyváženost spočívá v nějaké pluralitě nebo že lze měřit čas, který mají jednotliví řečníci v médiích. Myslím, že to vede pouze k potlačení nezávislých názorů. Maťané si váží evropských hodnot, ale teď dochází k velmi znepokojícímu jevu a já bych chtěl upozornit tento parlament na omezování mého základního demokratického práva. Uh, Pan Zvar. V jednom od zadním jsem upozoril... Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. V jednom ze svých předchozích příspěvků jsem hovořil o jednom problému, který podpořilo mnoho studií. Hovoříme zde o jakémsi ústupu z demokracie demokratických principů v Evropě i ve světě. Toto platí i o indexu, který poukazuje na svobodu médií, především v nových členských státech. Rád bych se zmínil o Slovensku v tomto ohledu na seznamu, pokud jde o svobodu médií na tomto indexu. Slovensko je o sedm příček níže, než tomu bylo v minulosti. Čili v těchto nových zemích vidíme rovněž určitou zranitelnost médií, které jsou pod vlivem kapitálu a zároveň v důsledku nedostatečných profesionálních kompetencí a zkušeností. Toto je bohužel obecný trend. Měli bychom na to poukázat a měli bychom žádat od Evropské komise i členských států, aby vytvořili efektivní strategii, která by bojovala proti nedostatečné svobodě médií. Měli bychom v tomto ohledu být i objektivně informováni, protože jde o jednu ze základních svobod. Děkuji. E paní předsedající, v březnu v tomto roku Evropský parlament vyzval Kubu, aby propustila politické vězně. E, důvodem pro toto usnes parlamentu byla tragická smrt během hladovky. Kubánský režim ovšem reagoval cynicky. Díky tomuto je velice zvláštní, že španělské předsednictvo požaduje, alespoň to mnozí říkají, abychom v Evropské unii změnili náš způsob myšlení, abychom již nezastávali takový ten tvrdý postoj vůči Kubě. V posledních letech se jistě mnohé změnilo na Kubě, ale Kuba je i nadále diktaturou a já jsem přesvědčen, že veškeré přiblížení Evropské unie a Kuby je možné pouze v okamžiku, kdy režim na Kubě bude ochoten udělat vstřícné gesto. Společná politika Evropské unie nesmí připustit, aby docházelo k porušování lidských práv. Společná zahraniční politika musí být konsekventní a důvěryhodná. Děkuji. Pan Doyles. Paní... Paní předsedkyně, dámy a pánové, Miliony, miliony Evropanů čekají na pomoc, kterou potřebují v důsledku eh, povodní, které postihly střední a východní Evropu. Skutečně hovoříme o statisících a milionech eh, lidí, ať už to jsou Češi, Slováci, Poláci nebo Maďaři, Miliony obětí nebo miliony občanů bylo postiženo těmito povodněmi, které trvají několik týdnů a hovoříme tedy o značném počtu postižených. Pokud eh, pomoc přijde velmi rychle, tak bude o to účinnější. A co eh, eh, dělá Evropská unie, co dělá parlament? snaží se spíše přemýšlet nad svými rozhodnutími, ale já chci pouze upozornit na to, že tato pomoc musí přijít co nejrychleji, aby měla smysl. A stejně tak se k tomu musí postavit i komise. Uh, Žádné modré karty nejsou připouštěny a e, volám řečníky podle toho, jak se přihlásili. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda by hovořila o žácích v našich evropských školách. Španělské ministerstvo vzdělávání neuznává toto vzdělání. Většina dětí úředníků Evropské unie jsou diskriminováni tímto způsobem. Školní rada, bohužel neposkytuje dětem, které studovaly na evropských školách dostatečné bodové ohodnocení. Tito mladí lidé hovoří různými světovými jazyky, což znamená, že když se uchází o e, různá místa, bohužel u nás jsou e, vyloučeni e, z této soutěže. Myslím si, že to je nespravedlivé. Španělsko podepsalo všechny evropské dohody, ovšem neaplikuje Jde o skutečnou diskriminaci těchto studentů Španělsko proto nemůžeme považovat za plně demokratickou ani evropskou zemi, protože diskriminuje své občany tímto způsobem. Pan Melo, paní předsedkyně, já bych chtěl odsoudit eh, zločin proti životnímu prostředí. Víme, že značné množství odpadu bylo vypuštěno eh, na sever od Portugalska v letech 2001-2002 došlo ke kontaminaci jak půdy, tak eh, spodních vod. Eh, jsou to odpady plné těžkých kovů. A národní úřady v Portugalsku, přestože na to byly upozornili, s tím nic neudělali. V tomto volebním období eh, socialistická vláda již zareagovala a reagovala na interpelace portugalských poslanců a fakticky tedy ubezpečila, že dojde k zásahu. A já si myslím, že potřeba, aby eh, se na tu věc podívali i evropské úřady. Už jsem se obrátil na Evropskou komisi, teď se obracím na Evropský parlament a doufám, že budeme moci hlasovat o usnesení. Děkuji, pane Jakolínu. Děkuji. Konečně, paní předsedkyně, mám pocit, že poměr mužů a žen není vyvážený. Když říkáme, že od roku 2012 musí být ženy 65 let, když aby mohly jít do důchodu, tak si myslím, že to není úplně v pořádku, protože předtím tam byl naplánován určitý přechod. Ale vláda se tomu i hned přizpůsobila a relativně překotně jednala. A to, co bylo řečeno, není dobře odůvodněno. Samozřejmě jsou to jisté úspory, které eh, je možné tímto způsobem dosáhnout, ale je přeci důležité, aby zde byla jakási doprovodná opatření, která podpoří ženy, kterých se to týká. Ale co kolega před nedávnem řekl, tam se jednalo o jistý zákon v Itálii, tak musím říct, že tam zákon není, je to určitá norma, která se snaží udělat jakousi vyváženost mezi určitými právy, například mezi právem na informaci a právem na soukromí. Děkuji, paní Zaborská. Thank you, Madam President. 3. júna bo za... Děkuji, 3. června došlo ke vraždě arcibiskupa Padoveze, což je představitel eh, katolické církve v Turecku. Tragédie se vysvětluje mentální nestabilitou vraha, což je takový obvyklý argument vůbec eh, nehovoří o tom, že to byla náboženská vražda. Diagnoza byla vynesena ještě předtím, než došlo k vyšetřování. Je velmi snadné zařadit tuto záležitost jako na eh, skutek, který spáchal vyšinutý jedinec. Byla jsem překvapena také politickými reakcemi, kromě předsedy evropských lidovců nezareagoval žádný významný politik v Evropě, což eh, poukazuje také na to, že pokud hovoříme o katolických věcech, tak o tom eh, se buď mlčí podle toho, jak se to komu líbí, anebo se rozpoutá velká nenávist a proto bych chtěla požádat evropské instituce, aby požadovali vyšetření této vraždy, ale aby se zabývali nedodržováním lidských práv křesťanů v Turecku a aby z toho udělala předmět vyjednávání. Now finally, Mr. Higgins. A na závěr pan Higgins. Děkuji za slovo. Dneska děti, muže, ženy z různých komunit v Dublinu, v, především na severu našeho města, protestovaly v jejich úsilí um, zabránit uzavření Eh, plovárny, protože místní zpráva tvrdí, že nemají dostatečné finance. To jsou komunity, které trpí obrovskou nezaměstnaností a proto si myslím, že je opravdu šílené, aby došlo k uzavření této plovárny, což byl vlastně sociální vandalismus. Myslím si, že to v podstatě poukazuje na to, jak irská vláda nevhodným způsobem utrácí veřejné prostředky a podporuje je v tom i komise